Buongiorno a tutti. E con grande... Dobrý den. Chtěl bych mezi námi uvítat pana Romana Prodyho, bývalého předsedu Evropské komise a také předsedu italské vlády bývalého. A chtěl bych říci, že jsme nesmírně rádi, že vyhověl našemu pozvání aby se zúčastnil výměny názorů v Evropském parlamentu, pokud jde o potravinovou bezpečnost a zabezpečení potravin. Je to skutečně nesmírně důležité téma a tato výzva se týká nás všech. Týká se to zemědělců, ale týká se to také celého společenství evropského a celé planety. V rámci našeho parlamentního výboru jsme se věnovali této otázce společné zemědělské politiky a její budoucnosti a přihlíželi jsme přitom k otázce potravinového zabezpečení. A my bychom tedy měli také dnes hlasovat o zprávě Desově, což je druhá zpráva která se týká budoucnosti zemědělské politiky, což je velmi důležité. V usnesení z roku 2010 jsme zdůraznili skutečnost, že potřebujeme skutečně silné zemědělství, že ho musíme na evropské půdě hájit, že je třeba podporovat vitalitu, podporovat skutečně inovace v zemědělských regionech že zemědělství může přinést mnoho zajímavého pro celou řadu dalších výzev, jako jsou například změny klimatu. Také jsme hovořili o tom, že jsme žili v určité hojnosti a že teď eh, nastala eh, léta poněkud náročnější z tohoto eh, hlediska, že vzrůstají potřeby těch zemích, které označujeme jako nastupující země. V těchto zemích poptávka stoupá mnohem rychleji než nabídka. Pane Prody, vy jste plnil celou řadu úkolů na nejrůznějších fórech. Přijal jste celou řadu iniciativ v Africe, v Ázii. Také jste tedy působil jakožto přednášející na Business School a v té eh, době se tedy o otázkách zabezpečení potravin již hodně hovořilo. Zejména pokud jde o dodávky potravin a jednotlivých zemědělských komodit. Nemůžeme toto všechno smést obratem ruky, musíme se tím skutečně zabývat na mezinárodní úrovni, protože tyto otázky znovu vyvstávají například i na pořadu jednání G20. Je skutečně třeba, abychom měli potravinovou politiku, která by se mohla uplatnit na celosvětové úrovni. Děkuji vám tedy ještě jednou, pane Prody, že jste zavítal do našeho parlamentního výboru protože my právě teď, jak už jsem říkal, uvažujeme o budoucnosti společné zemědělské politiky. A teď bych ti rád předal slovo. Vážený pane předsedo, milí přátelé, Musím říci, že jsem dojat, když se vracím na tato místa o pět let později. Já jsem odpověděl na nabídku vašeho pana předsedy s velkým potěšením, abychom se zabývali otázkami zabezpečení potravin. Je to skutečně problém velmi zásadní, kterým se musíme zabývat také v této době, která je Eh, dobou krize v oblasti hospodářské měnové, ale také v oblasti životního prostředí, protože tyto věci spolu těsně souvisejí. Proto musíme uvažovat o nových politikách, které by nám pomohly čelit těmto problémům. Zabezpečení potravin je skutečně jeden z problémů, eh, o kterých se možná hovoří méně než o finanční krizi nebo o krizi životního prostředí. Přičemž zabezpečení potravin je skutečně nesmírně důležité téma. Ocitli jsme se teď na eh, takovém přelomovém místě. Je nás zhruba více jak 7 miliard obyvatel na této planetě. Myslím, že jsme tedy v tomto měsíci dospěli už k té hranici 7 miliard. Do roku 2050 nás bude 9 miliard. vývoj se neubíral tou cestou, eh, jakou jsme si představovali ještě před pár lety. Eh, to zvyšování počtu obyvatel je skutečně velmi výrazným hlediskem a já bych chtěl připomenout, že každý den přibyde na Zemi 220 tisíc obyvatel což e, jasně ukazuje tedy, jaké výzvy před námi stojí. A v důsledku toho, pokud nic neuděláme, 3 miliardy lidí budou e, zanedlouho muset žít s méně než dvěma dolary denně. To je tedy, abych vlastně načetl celkové souvislosti. Nesmíme také zapomínat na to, že silným jevem je urbanizace. 70 obyvatelstva bude žít ve městech v roce 2050. Čili zabezpečení potravin je jedna věc, ale bude tady i problém logistický, abychom skutečně také dopravili potraviny pro ty lidi, kteří budou žít ve městech. To znamená, že dojde ke zvýšení poptávky. Pokud jde tedy o e, potraviny pro lidské účely, ale také pokud jde o e, krmiva pro zvířata hospodářská. E, obchod s potravinami se stále více liberalizuje na úrovni celého světa a tento obchod je třeba nějakým způsobem lépe obhospodařovat, protože zde dochází k velmi nevyvážené situaci a vzbuzuje to jisté obavy. Již po několik let můžeme konstatovat, že otázka zabezpečení potravin se stává otázkou strategického významu. Vidíme, co se děje v Číně, v Indii i v jiných oblastech světa. Nesmíme také zapomínat, že před námi stojí ještě další výzva a to je rozkolísanost trhů. Tato nestabilita je dána určitou nerovnováhou, pokud jde o to, jakým způsobem se odehrává pohyb jednotlivých eh, produktů a komodit na těchto trzích, které jsou silně segmentovány. Je tady otázka kvality zemědělských produktů, a je tady i otázka nejistoty, pokud jde o technologický pokrok v této oblasti. V současné době přesně nevíme, jak si stojíme s biotechnologiemi, nevíme také, jak to vypadá s takzvaným precizním zemědělstvím. Zemědělstvím tedy, které má jaksi určitý technický přesně vymezený základ kdo bude platit za tyto veřejné statky, které vlastně vznikají zemědělskou produkcí. Je třeba eh, také zachovávat krajinu, je třeba dbát na eh, biologickou rozmanitost. To všechno jsou prvky, které souvisejí se zemědělstvím. a tržní ceny vám určitě nepomohou pokrýt veškeré náklady spojené právě s těmito aspekty, jako je biologická rozmanitost a podobně. Čili před námi stojí problém, problém nedostatku. Nedostatku v kvantitativním, ale také v kvalitativním ohledu. Nesmíme zapomínat, že například podzemní vody eh, jsou teď eh, stále častěji tedy pokládány za zdroje, které se omezují, že nám chybí voda pro zemědělskou produkci. Je třeba si uvědomit, že zde existuje jasné pojítko mezi vodou a potravinami. Pokud nebudeme mít dostatek vody, nebudeme schopni vyprodukovat dostatek potravin. Potřebujeme 2000 litrů vody denně na to, abychom produkovali potraviny. Eh, v podstatě jeden litr vody na každou kalorii, kterou dodáváme, což je skutečně velmi vysoké číslo. Ostatně většina tedy těch zdrojů vodních, které dnes máme k dispozici, je využívána právě pro zemědělskou produkci. Skutečnost, že teď většina lidstva přešla na stravu bohatou na bílkoviny, e, znamená, že ten tlak na podzemní vody je stále vyšší. Pro produkci eh, masa potřebujete asi 8 kg obilovin, což znamená, že na to se spotřebuje také velké množství vody. Eh, musíme zvažovat to, že celá řada tedy této produkce se odehrává v místech, kde není ještě dostupná moderní technologie. A vzhledem k tomu, že tedy se velké části zemědělských ploch dnes věnují na produkci biologických paliv, tak samozřejmě se ztrácí také ze zřetele, že by bylo potřeba je věnovat i na produkci potravin. Je tady otázka vyváženosti mezi nabídkou a poptávkou. Dříve byla tato e, poptávka s nabídkou v poměrně vyváženém postavení, dnes tomu tak není. Zemědělci si kladou otázku, jak tedy dnes vyrovnat tu nabídku ve vztahu k poptávce. E, samozřejmě tak ale musí činit s tím, že bychom měli hospodárně nakládat i se zdroji, pokud jde o půdu, tak se zdroji, pokud jde o vodu. A proto se domnívám, že je skutečně nezbytné, abychom o tomto tématu diskutovali je také třeba, abychom si položili otázku, jak to vypadá s využíváním půdy, jak pro produkci potravin, tak pro produkci energetických zdrojů. Musíme skutečně zde jasně stanovit, že prioritní jsou potraviny. Je zřejmé, že zde existuje půdní fond, který lze využít i jiným způsobem, víceméně v celosvětovém měřítku že existují ještě možnosti dalšího využívání tohoto půdního fondu v Africe, východní Evropě, Jižní Americe. V každém případě tedy eh, tento půdní fond, který je využitelný, eh, ovšem nebude vždy dostatečný. Velmi často se jedná o pozemky, které jsou těžko využitelné pro produkci potravin, protože patří až do takové druhé kategorie z hlediska dostupnosti, kvality a tak dále. Nesmíme také zapomínat, že v těchto zemích chybí infrastruktury a že vládní politika není vždy zcela tedy na takové úrovni, jakou bychom očekávali. Ale tyto nové tedy pozemky musíme být schopni skutečně využít. Bude to pro nás důležité a musíme učinit vše proto, aby půda, která už využívána je v současné době, byla využívána účinnějším způsobem. Musíme být schopni najít nové techniky pro pěstování plodin. Právě díky využívání nových technologií. A nové technologie jistě mohou pomoci, ale jenom do určité míry je třeba si uvědomit, že před námi stojí opravdu radikální změny. Nové technologie umožňují zvýšit produktivitu půdy, ale jak už jsem říkal, jenom do určité míry. Už jsme se v některých oblastech dostali skutečně na hranice účinnosti fotosyntézy. Čili produktivita jistě, ale jak říkám, do určité omezené míry. I přes veškeré vynaložené úsilí, i přes veškerý pokrok, pokud jde o produktivitu na jeden hektar v Indii, na Ukrajině nebo ve Spojených státech, bude obtížné čelit poptávce. Nesmíme zapomínat, že zemědělská produktivita nemůže být zvyšována do nekonečna. A tady právě vězí ten problém. V tomto kontextu si musí Evropa uvědomit svou odpovědnost. Připomínám, že jsme nadále hlavním producentem, ale také hlavním dovozcem potravin. Nicméně tento náš statut je stále více spochybňován. Naše situace se bude do budoucna zhoršovat, to je zcela zřejmé. E, ukazují to veškeré prognózy vyvstane mnoho problémů, například pokud je o obiloviny, pokud je o pšenici. Staneme se čistým dovozcem, zatímco nyní jsme také čistým vývozcem. A proč tedy dojde k této změně? Dojde k ní proto, že jsme chtěli využít půdu pro energetické účely. Naše schopnost Eh, nějakým způsobem ovlivňovat věci v této oblasti v celosvětovém měřítku je stále tedy více spochybňována. A Amerika není v příliš odlišné situaci. Pokud jde o Ameriku, tam existuje také velký problém s využíváním půdy. Zejména pokud jde o využívání té nejkvalitnější půdy, která se i dnes tedy začíná používat pro energetické účely což je tedy v podstatě problém, kterému teď čelí veškeré vyspělé země. A dochází zde k určitému napětí v cenové oblasti. Před třemi lety se to projevilo zcela zřetelně. Ten tlak teď poněkud poklesl, nicméně zcela nezmizel. A já bych chtěl připomenout, že v každém případě potravinová krize se může opakovat. Ukazují to veškeré prognózy, že skutečně nám hrozí problém nedostatku. Pokud budeme pokračovat v politikách tak, jak byly nastaveny v současné době, opravdu tedy nám ten nedostatek eh, vyvstane jako zásadní problém. FAO nám říká, že jsme teď v situaci, kdy se nesnažíme řešit problémy, které budou vyvstávat později. Ty tlaky na mezinárodní úrovni jsou velmi silné, pokud jde o potraviny. A hrozí nám, že Dojde tedy i ke konfliktům, konfliktům, které se budou týkat možnosti získat nějakým způsobem půdu. Ostatně FAO zde eh, zjistila to, že dochází k určitým neokoloniálním problémům Eh, které se projevují například v Číně, Koreji a dalších oblastech, zejména tady v jejich snaze, ve snaze těchto zemí expandovat do Afriky a tam využívat půdní zdroje. Není to rozhodně nic, co by bylo bez nebezpečí. Hovoříme o 60 milionech hektarech, které byly takto již nakoupeny, což je zemědělská rozloha Německa, Francie a poloviny Španělska, 60 milionů hektarů. Čili zde hovoříme o otázkách, které mají význam z hlediska strategie, strategie politické, ekonomické a také tedy to bude mít dopady do sociální sféry. Čili skutečně zde dochází k boji o získání půdy. To je tedy další otázka, kterou bych právě chtěl předložit eh, do naší rozpravy, pokud jde o zabezpečení potravin. Představte si tedy, jaké politické problémy jsou spojeny s touto situací. Vezměme si nějakou africkou zemi, která pronajme tedy miliony hektarů. Pokud v té zemi dojde k nedostatku potravin, jak bude ta země reagovat? Hovořím tedy o hypotéze, která není jenom čistě teoretická, k tomu skutečně může dojít. Čili my musíme zde pochopitelně působit na multilaterální úrovni, to je jisté. Je zde jasné propojení mezi potravinovou krizí, krizí v oblasti finanční a krizí v oblasti životního prostředí. Finanční krize samozřejmě vyvolala řadu problémů, pokud jde o úvěry, pokud jde o tedy eh, možnost disponovat prostředky finančními, které by byly využitelné pro investice. Je třeba skutečně zdůraznit, že ten problém je zcela zásadní, že má velký rozsah. V současné době byla nastolena určitá rovnováha, pokud jde o trhy, Nesmíme však zapomínat, že miliarda lidí má skutečně problém s výživou, tedy spíše, že miliarda lidí žije ve stavu podvýživy. A tento problém zabezpečení potravin je také spojen s problémy v oblasti životního prostředí. Životní prostředí je odrazem té otázky zabezpečení potravin, protože nemůžeme mít potraviny, pokud nebudeme mít vodu, pitnou vodu, vodu, která nebude znečištěna. Nemůžeme produkovat potraviny, pokud eh, budou nedořešené klimatické problémy. A v důsledku toho vše, co se týká životního prostředí, má zásadní význam pro produkci potravin. Pokud bude životní prostředí znečištěno, zase není možné produkovat potraviny. Na to nesmíme zapomínat. Musíme skutečně dbát na to, aby zemědělství eh, bylo šetrnější vůči životnímu prostředí. Víte, že se zde provádí četné výzkumy v současné době pro vyřešení problému například emisí CO2, dusičnanů. Čekáme, že biotechnologie také trošičku přispějí ke zlepšení situace. Například doufáme, že se podaří vyřešit problémy s půdou, která má vysoký obsah soli, že se nám tedy podaří využívat pro zemědělské účely i půdu, která k tomu zatím není vhodná. Pak je tady otázka chovu hospodářských zvířat, živočišné produkce, čili eh, Skutečně musíme si uvědomovat, že výzkum a vývoj v oblasti zemědělství v současné době Eh, prožívají situaci omezování prostředků. Už to trvá asi po dobu jedné generace. Je to proto, že máme pocit, že vlastně tyto věci jsou vyřešeny, že nás nic eh, nepříznivého nečeká. Já jsem říkal, že k určitému pokroku došlo, ale že ten technologický pokrok jde příliš pomalu. Jde příliš pomalu ve vztahu k těm prioritám a výzvám, které před námi budou stát. Připomínám to ještě jednou proto, že podle mého názoru je to jeden z velkých problémů, kterým se musíme věnovat v rámci našich budoucích politik. Čili to jsem chtěl říci jako připomínku určitých důležitých aspektů, abychom tedy tu politiku budovali u vědomí těchto existujících problému. Jak už jsem říkal, musíme skutečně dbát na vyřešení všech problémů, problémů přímo spojených se zemědělskou produkcí jako takovou, ale také s těmi věcmi, které jsou s ní dále spojeny, jako je ekologie. Docházím teď už téměř k závěru. A proto bych chtěl říci, že pokud chceme, aby zemědělství produkovalo potraviny a zároveň tedy bylo schopno být četrné vůči eh, životnímu prostředí v tom nejširším slova smyslu, to znamená i tedy ke krajině a podobně. Pak je třeba, abychom skutečně byli schopni tuto práci také odměnit podle tedy úsilí, které na ní bylo vynaloženo. A to si myslím, že je velký problém protože současná hladina cen nepřihlíží k tomu, eh, kolik se musí vynaložit na zemědělskou produkci. Samozřejmě, že se musíme snažit zvyšovat produkci z kvantitativního hlediska, abychom mohli čelit zvyšující se poptávce, ale zároveň musíme být schopni také dát dostatečnou odměnu za tuto práci právě s přihlednutím k tomu širšímu hledisku, tedy nejenom ta produkce jako taková, ale i další aspekty, jako je tvorba krajiny a podobně. E, čili musíme být schopni poskytovat náležitou podporu a musíme mít e, politiku postavenou tedy na dostatečně kvalitních podporách, aby nedocházelo k narušení trhu, k pokřivení tedy toho celkového systému. Čili musíme tedy těm otázkám odměny za produkci veřejně prospěšných statků věnovat dostatečnou pozornost. A ještě poslední bod, který bych chtěl zdůraznit, vlastně dva body. Je otázka eh, trochu s potravinovou produkcí a jejich řízení. Chtěl bych říci, že globalizace dovedla k určitému velmi vyhraněnému přístupu k chování ve vztahu k této produkci. Na jedné straně máme ty, kteří tvrdí, že eh, konzumní společnost je schopna nám zajistit skutečně blaženost. A jiní zase říkají, že globalizace podstatě přináší prospěch jenom spekulantům. A to jsou tedy dva velmi antagonistické postoje, které se projevují a které jasně ukazují, že nám chybí nějaká zásadní zpráva eh, governance, pokud jde o otázku produkce potravin. Víte, že stanoviska jsou zde opravdu velmi vyostřená a že proto je velmi obtížné tedy jednat i v rámci toho, co už bylo projednáno v Doha. Tato otázka eh, už je skutečně na stole po dlouhou dobu a já jsem spíše pesimista, pokud jde o vývoj těchto jednání. Myslím, že nám stále více chybí čas. Souhlasím s tím, že globalizace jistě existuje a bude existovat, ale myslím, že by neměla probíhat zcela bez kontroly, bez nějakých vodítek. Protože trhy nám sice samozřejmě umožňují, abychom byli efektivnější, výkonnější, ale musíme přihlížet i k jiným kritériům, protože jinak trh nebo spíše trhy budou skutečně procházet zónami turbulencí. A proto potřebujeme určitou celosvětovou zprávu. Potřebujeme tedy globalizaci, která bude nějakým způsobem regulována. Protože jinak skutečně by přinesla prospěch jenom některým oblastem a znamenala by velmi negativní situaci pro rozvojové země. Nemůžeme skutečně uzavřít jednání v Doha, pokud skutečně nebudeme znovu eh, zcela revidovat náš přístup ke globalizaci. Možná, že budeme mít příležitost o tom ještě dále podrobněji diskutovat v rámci naší rozpravy. Myslím si, že zde došlo k určitému asymetrickému nastavení situace ve světě, pokud jde o tento typ jednání. Rozvinuté země mohou samozřejmě tyto otázky řešit, protože k tomu mají určité prostředky, jsou schopny se přizpůsobit, ale země rozvojové jsou v daleko citlivější situaci. Tyto země potřebují více času, více zdrojů, aby byly sto se přizpůsobit této nové situaci. Andiamo verso una scarsità mondiale. Noi ci aspettiamo. Eh, Jak už jsem říkal před chvílí, ve světě může rodit k nedostatku potravin. A tento nedostatek ještě zdůrazní asymetrii, která existuje mezi výrobci potravin a mezi dovozci. Je to skutečně nezvyklé, že bychom dospěli k zákazu vývozu potravin. E, někdy k tomu už došlo přece třeba jen dočasně, ale dnes opravdu toto hrozí a je to určité varování. Znamená to, že ano, globalizace existuje, ale najednou se rozhodneme tu globalizaci ukončit kvůli tomu, že čelíme nedostatku. Podívejme se na chování Ruska či Indie před několika lety. Tyto země na čas zakázaly vývoz potravin. země takto zareagovaly kvůli nějakým konkrétním dočasným problémům. Ale nyní hrozí, že tyto dočasné problémy se ve světě budou objevovat opakovaně a ještě výrazněji. Proto musíme rychle zareagovat, musíme vytvořit určitý systém podpor, ovšem systém, který bude životaschopný. Takže je třeba zvolit velice moudrý přístup, přihlednout eh, k situaci všech, zejména těch zemí, které jsou čistými dovozci. Eh, a zároveň se snažit takto zamezit eh, prudkému nárůstu cen potravin, který by tyto dovážející země mohl ohrozit. Takový je tedy scénář, který před námi stojí, který musíme mít na paměti. Nedostatek, vysoká volatilita cen a podobně. Takové jsou vyhlídky do budoucna. Na závěr bych chtěl říci, že eh, trhy nejsou samospasitelné, nemohou vyřešit všechno. Je tady problém snahy získávat novou půdu, problém toho, že je třeba vytvořit takový systém podpor, který nebude narušovat hospodářskou soutěž, ale spolehat se jenom na trh, to není možné, to není řešení. Potřebujeme takovou zemědělskou politiku, která umožní lépe kontrolovat tyto celosvětové tendence, aniž bychom zapomínali na otázky životního prostředí, hladomoru a nedostatku potravin v těch nejchudších zemí. Závěrem bych ještě dodal, že je zapotřebí z násobit eh, zemědělskou produkci do roku 2050, kdy už nás bude 9 miliard a samozřejmě tedy naroste poptávka. Potřebujeme určitě více půdy, ale zároveň musíme zdvojnásobit eh, tu zemědělskou produkci. Musíme si také uvědomit, že v současnosti často dochází k určitému plítvání, jak ve fázi výroby, tak ve fázi spotřeby. Uvědome si, co všechno ztrácíme, co všechno vyhazujeme. A musím říci, že nyní opravdu směřujeme ke katastrofě a proto musíme zareagovat. Musíme zvýšit produktivitu v zemědělství. To se nedostatečně zdůrazňuje a já to přitom považuji za prvořadé. Potřebujeme nějaký celosvětový plán, který také přispěje k dalšímu rozmachu vývoje a výzkumu v zemědělství, aby se zemědělské technologie vylepšily, aby bylo rozšířeno jejich používání po celém světě samozřejmě eh, se může stát, že nejefektivnější, nejúčinnější bude německé či francouzské zemědělství, ale je třeba, aby se ty efektivní technologie šířily eh, všude. A také je třeba, aby se eh, více půdy vyčlenilo pro potravinářské účely. To znamená, u používání půdy pro jiné účely musíme být velice opatrní. Především je třeba se soustředit na využívání půdy pro účely výroby potravin. Dále potřebujeme více půdy. A především musíme opravdu eh, detailně revidovat eh, naši eh, politiku využívání půdy i vzhledem k stále se zrychlující urbanizaci. To by mělo být eh, jednou z našich prioritních politik. Další bod, na který chci ještě jednou poukázat, je lepší využívání vody. To je velice citlivá otázka i v politickém kontextu. V minulosti jsme měli k dispozici dost vody, mohlo se zavlažovat bez jakýchkoliv omezení. Nicméně připomínám, že dnes je třeba tu situaci eh, zcela přeskoumat. Jsou tady eh, problémy související s technikou, ale jsou to i vlastně takové problémy, které mohou prostě v budoucnu znamenat buď mír nebo válku. Podívejme se, jak vypadá stav velkých řek Eufratu, Nilu a dalších. Vlastně Nil, když se dostává do Středomoří, tak už mě prakticky není žádná voda, protože eh, ten tok je nadměrně využíván to může působit problémy pro Súdán, pro Egypt. Některé země, které jsou vlastně v horní části toku, se snaží stále zvyšovat využívání. Eh, podívejme se, jak to vypadá v Súdánu, či v Etiopii. A je třeba zde být velice opatrní, protože to moho, může znamenat vyostření a zvyšování napětí mezi jednotlivými zeměmi. Já jsem uvedl příklad Nilu, ale podobný problém se objevuje i jinde. Přitom, kdyby se používaly modernější technologie, tak bychom se těmto problémům alespoň částečně mohli vyhnout, protože by se ten eh, tok využíval lépe. Ale za tímto účelem, zdůrazňuji, musíme opravdu jednat na mezinárodní úrovni. Jinak hrozí, že v těchto regionech vypuknou kvůli vodě střety a povede to ještě k dalšímu nedostatku potravin. Takže to jsou eh, otázky, které jsem tady chtěl nadnést. Myslím, že teď máme možnost jednat, máme proto prostředky a musíme tak učinit, musíme tyto potřebné politiky realizovat, protože jinak dojde k podstatnému navýšení ceny potravin, a to poměrně brzy. Připomínám, že situace v Číně a Indii zcela mění celosvětovou situaci. V těchto zemích se zvyšuje poptávka a my musíme co nejrychleji zareagovat, abychom čelili tomuto velkému úkolu. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát. To je, myslím, takové dobré zahájení, dobrý podnět pro naše úvahy eh, v tomto parlamentním výboru. Připomínám, že dnes budeme hlasovat eh, o DESově zprávě a v této zprávě se právě zabýváme otázkou budoucnosti zemědělské politiky. Dnes jsme si tady načrtli spíše takový chmurný obrázek. Hovořilo se tady o časovém horizontu roku 2050, ale je dost možné, že ty problémy se objeví ještě dříve. A jak nyní budeme postupovat? Předpokládám, že budeme postupovat jako obvykle. Nejprve dáme slovo koordinátorům, potom budeš mít pár slo- minut na reakci na koordinátory a po zbytek doby budeme dávat možnost vystoupit všem přítomným poslancům. Nejprve tedy koordinátor za EPP, který je autorem zprávy Alberde. Pane předsedo, milý Paolo, pane profesore Prody, Nejprve bych chtěl poblahopřát našemu předsedovi, neboť tento termín pro dnešní rozpravu byl velice Dobře zvolen, Vyslechl jsem si tady přednášku pana profesora Prodyho a mám ten dojem, že si pročetl všechny naše kompromisní návrhy. Řekl jste mnohé z toho, co budeme dnes odpoledne hmm. schvalovat, alespoň doufám, že to schválíme. Tyto pozměňovací návrhy, ty se blíží velmi eh, vašemu tématu, zabývají se také bezpečnostní potravin. Má to opravdu veliký význam, protože jednak pro polovinu miliardy eh, lidí v Evropě je třeba potraviny zajistit a já si myslím, že my jakožto Evropa k tomu musíme přispět. Zmínil jste také téma ploch a jejich nedostatku v souvislosti se stoupajícími úbytkem půdy. Já doufám, že dnes tu naši zprávu uzavřeme a schválíme tak, že se přimlouváme za ekologická opatření. Odmítáme ovšem, aby velké zemědělské plochy byly vyňaty ze zemědělské výroby, protože v této situaci si nemůžeme dovolit zříci se velké určitého procenta zemědělské plochy. Pane profesore Prody, vy jste se tady zmiňoval o tématu poskytování veřejných statků. My musíme pořád zdůvodňovat veřejnosti, proč eh, nedostávají eh, zemědělci v Evropě dostatek peněz od dlaňových poplatníků. Jak jste se tady o tom zřetelně zmínil, tyto ceny za veřejné statky ty trh nezaplatí a proto je nutné nadále zemědělci zemědělství v Evropě podporovat určitými platbami. My jsme se také zmiňovali o tom, že je třeba zachovat systém prvního a druhého pilíře, tak abychom mohli tuto zemědělskou politiku v budoucnu realizovat. Jsem rád, že jste se zmínil o problému rozvojových zemí, protože i tam se určité plochy, na rozdíl od jiných zemědělských zemí, pronajímají cizincům a 1,8 milionu hektarů se už dokonce prodalo. Já pozor pozoruji tento vývoj s obrovskými obavami a nevím, jak najdeme odpověď na to, že prostě vyprodáváme africký kontinent. Chci zmínit ještě jednu věc. Často se činí evropská zemědělská politika odpovědnou za to, že ve třetím světě je chudoba a bída. Já ovšem k tomu mohu říci málo. My vlastně vydáváme miliardy na subvence a to většinou na exporty do rozvojových zemí. Tady se pravděpodobně nic nezmění. Já si myslím, že politická situace v rozvojových zemích se musí změnit. Já jsem velice často pobýval na jihu Afriky v minulých letech, mám tam dokonce i příbuzné. A když vidíme, že diktátor se dneska vlastně stává vládcem i Zimbabwe, dneska samozřejmě eh, musí potom ti lidé v Zimbabwe trpět hladem. Evropa není přece zodpovědná za tuto situaci, i když se jí to často vyčítá. Hovořil se také o vztahu mezi zemědělstvím a životním prostředím. Dávám vám plně za pravdu, že tady dochází také k určité změně ve vývoji. Často se eh, hovoří o udržitelném vývoji. Slovo udržitelný to vlastně eh, pochází ze zemědělství a lesnictví. V první generace vždycky na to mysleli. Každý zemědělec se snažil udržet svoji půdu v dobrém stavu a předat ji další generaci. Slovo eh, tedy je Eh, slovo, které označuje tento základní princip, to je naším motem. Jestliže dneska tady dochází k poškozování, tak to je také ve velkých podnicích. Podniky provozují neudržitelné zemědělství a tyto problémy musíme pranířovat. Já doufám, že tady najdu podporu. Vy jste také zmínil trhy a to bych chtěl zmínit na závěr. My také tady předkládáme kompromisní návrh 49 a chceme, aby tyto trhy se řídily pravidly. Já si myslím, stejně jako vy, pane profesore, že úplně svobodný trh tady nemůže existovat. Potřebujeme svobodné trhy, ale s pevnými pravidly. Jestliže tedy evropské zemědělství produkuje vysoké standardy, nežli je tomu v jiných regionech, pak musíme mít také právo, abychom za to platili evropským zemědělcům určité očkodnění. Není to žádné porušování hospodářské soutěže. To je v podstatě jenom náš cíl, abychom udrželi udržitelný rozvoj. Já bych tady chtěl ještě říci, že se podíváme na to, jak odpoledne budeme hovořit o mých návrzích. Také francouzský předseda hovořil o nedostatku agrárních surovin, eh, který je spojen s celou řadou spekulací. A poslední konstatování je toto. Evropa má své trhy, a otevřela tyto trhy mnohem více trhům a zboží ze třetích a rozvojových zemí, než tomu bylo v minulosti a než to udělali například američani, australané. Evropa opravdu otevřela své brány. Děkuji vám za vaše vystoupení, za to, co jste tady řekl a mohu říci, že s tím plně souhlasím. Děkuji, Alberte. Děkuji také všem přítomným v sále, kteří zastupují zemědělství a e, různé evropské země. Luis Capolas Santos, který je koordinátorem za SD. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny SD v Evropském parlamentu bych vás tady chtěl přivítat. Je to veliká podsta, že jste tady mezi námi a že s vámi můžeme společně uvažovat nad tímto důležitým tématem. Dnes je to navíc důležitý den, protože parlament přejme důležité rozhodnutí o budoucnosti společné zemědělské politiky. Vy jste ve svém vystoupení hovořil o tom, že zemědělství v budoucnu musí sehrávat klíčovou úlohu, musí být klíčovou součástí eh, krátkodobých evropských i celosvětových politik. Bylo již navrženo mnoho řešení, jejichž smyslem je pokusit se překonat eh, stávající problematickou situaci. Jsou to řešení technologická i řešení politická. Dnes čelíme dvěma skutečnostem. Je tedy potřeba produkovat více potravin, abychom uspokojili celosvětovou poptávku a zvýšit tedy produkci na celosvětové úrovni. A to není možné bez tržní regulace. Proto musíme pokračovat v jednáních z eh, Doha. Vy jste tady navíc nadnesl určitý paradox. Model naší civilizace se opírá o nepřetržitou produkci, nepřetržitou výrobu, kdy ale využíváme suroviny, které postupně docházejí. Je tedy jasné, že takový model je dlouhodobě i střednědobě neudržitelný. Paradoxem tedy je, že Toto je ale model, k němuž směřují i nově se rozvíjející hospodářství. Čína a Indie eh, vlastně navyšují svou spotřebu a jestli se bude tímto tempem pokračovat, tak brzy dojde ropa. Jakmile eh, Čína, Indie nebo jeho americké státy začnou spotřebovávat stejné množství papíru, jako spotřebovává Evropa nebo Severní Amerika, tak prostě eh, už nebudou najednou k dispozici žádné lesy během jednoho desetiletí. Ale bohužel rozvíjející se hospodářství se tímto směrem ubírají a to je obrovský paradox nám se nesnaží změnit ten náš model, ale ještě navíc jsme tento neudržitelný model vyvezli do těch rozvíjejících se ekonomik. A já bych rád, aby vedle toho skvělého obrázku, který jste tady tak perfektně nastínil, Eh, je to obrázek samozřejmě velice znepokojivý, tak bych byl rád, abyste vedle toho pohovořil i o novém světovém řádu. To znamená, jak dlouho podle vás ještě ten stávající model bude udržitelný a jaký bychom tedy měli zvolit směr, jak by měla vypadat ta nová zpráva governance, o které jste hovořil. Děkuji. Děkuji vám. James Nicholson koordinátor za CR. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jménem skupiny EKR přivítat profesora Prodyho. Opravdu tady přinesl velice zajímavou řeč a mm, opravdu poskytl mnoho námětů k přemýšlení, zvláště když e, vlastně si uvědomíme, co nám e, brzy hrozí. Já tady mám takovou otázku, protože já když se setkávám se zemědělci, tak se mě na to ptají, hrozí nám, nehrozí nám v Evropě přílišná regulace, e, přílišná byrokracie, není právě to jeden z problémů, proč zemědělci nemohou svobodně vyrábět? Vrátím se ještě k tomu, co tady říkal Albert Des. Pokud jde o bilaterální dohody, komise vlastně dojednává bilaterální dohodu s Mercosurem v této době a naši zemědělci prostě mají určité normy pro výrobu těch nejlepších potravin. Zároveň jsme ale připraveni dovážet potraviny, které podle mého názoru nejsou na té úrovni. Je to třeba příklad brazilského hovězí, které jehož výroba eh, neodpovídá evropským normám. Vy jste poukázal na to, že je samozřejmě potřeba svět něčím nakrmit a eh, že tady je problém eh, i budoucího vývoje jednání z Doha ale myslím, že je ještě důležitější, a my jsme o tom možná mluvili své řeči, já jsem na tu první část nemohl být přítomen, a sice zda bychom neměli využívat modernější technologie, neměli bychom se o to snažit. Teď v Evropě máme takovou situaci, kdy v podstatě nemůžeme třeba dovážet geneticky modifikované výrobky z USA, soju a podobně. Přitom naši zemědělci, třeba kteří chovají eh, vepře, vlastně by chtěli eh, tyto produkty na mm, vlastně krmení těch zvířat. A já tedy si kladu otázku, zda třeba tento postoj Evropy neznamená, že v podstatě jak eh, si jako pštrosy strkáme hlavu do písku. Děkuji. Děkuji. A za, libe, za právě eh, paní Palson, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat především panu Prodymu. Potřebujeme určité podněty které nám ukážou, že musíme eh, naše myšlenky trošku oživovat, aby jsme v nich neustanuli. Chci se zmínit o jedné věci, v níž nesouhlasím s panem Prodym, a sice jedná se tady o přístup k půdě. V této diskuzi nemůžeme vycházet z toho, že nové plochy máme v dostatečné množství k dispozici. Musíme vystačit s těmi plochami, které máme dnes. Musíme je lépe využívat, než je tomu dneska. Nemůžeme si koupit nějakou další planetu, to není možné. A tady chci navázat na otázku pana Santose, Klademe si otázku, můžeme i nadále pracovat v takové hospodářství a ekonomice, kde se jenom vyrábí, vyrábí, vyrábí a konzumuje, konzumuje, konzumuje. Neměli bychom hledat nějaké nové formy výroby a spotřeby. To je podle mého názoru to, co je nejrozhodující pro eh, udržitelné zemědělství. Pan Prody hovořil také hodně o vodách a vodním hospodářství a také o plítvání půdou. Co ale děláme? Stále se znovu produkuje, opakovaně se produkuje jenom na naší půdě a to znamená, že se v podstatě eh, zemědělské plochy mění ve stavební plochy a dochází k urbanizaci kde máme brát celou další nějakou plochu. Část plynů odchází do vzduchu, část končí ve vodě, to znamená znečištění vody a je velice důležité si uvědomit, že znečištění životního prostředí se dostává v podstatě do koloběhu potravin a života a projevuje se tam toto znečištění, končí tedy na nesprávném místě. Znamená to tedy, že prakticky musíme se postarat o to, abychom vytvářeli čisté vody, které potřebujeme. Musíme také skutečně zajistit eh, výrobu, která bude na celém světě plodná. Musíme vidět tuto problematiku jako celek. Tady nejde o to, zda je něco příliš složité nebo se to prodraží. Je třeba hledat a nalézat nové jakési koloběhy potravin, pěstování a podobně. Nesmíme zapomínat na to, že příroda lesy a e, zemědělství, to je v podstatě jeden celek. Děkuji, paní Polcen. Pan Heusling za zelené. Ano, pane Prody, i já bych vám chtěl poděkovat a pozdravit vás jménem Zelených. Vy jste ve své přednášce zmínil všechny body, které patří do mezinárodní agendy, ale bohužel tyto body jsou velmi často eh, mimo program této agendy. Téma které je spojeno s vysokým eh, potenciálem konfliktu nejenom v Africe, ale i v Americe. Jedná se o prodej půdy. Tady se musí stanovit mezinárodní pravidla, jinak se dostaneme do mezinárodních konfliktů, které nezvládneme. 60 milionů hektarů, to je aktuální číslo, ale tendence stoupá. To povede k tomu, že se nebudou produkovat potraviny, ale spíše suroviny pro paliva a žádné další potraviny, které potřebujeme. Myslím si ovšem, že je třeba zmínit a zdůraznit další bod. Nemyslím si, jako vy, že musíme a můžeme zvýšit výrobu o 50%. Já si myslím, že ta to intenzivní forma zemědělství už narazila na své hranice. Klimatické změny povedou k tomu, že budeme mít mnohem méně ploch já si myslím, že se musíme spíše zabývat otázkou rozdělování. Výživa, podvýživa, chudoba, to všechno souvisí eh, s tím, že ve světě už máme hlad a při rozdělování eh, zemědělských statků to hraje velice důležitou roli. To znamená, že my si můžeme ještě mnohé dovolit na úkor produkce v jiných zemích. Albert Des o tom hovořil. Hovořil například také o udržitelném pěstování soji v Jižní Americe, ale my importujeme prakticky 20 milionů eh, na krmivo a to má samozřejmě veliký dopad na mezinárodní trhy. Další věc, o které se musíme zmínit, můžeme si trvale dovolit, abychom 30 potravin v podstatě vyhazovali a můžeme si také dovolit, abychom těch 30 vůbec nedodali na trhy v rozvojových zemích, protože jim tam chybí příslušná infrastruktura. To je tedy potenciál, který musíme využít dříve, než budeme hovořit o navýšení produkce. Jedná se především také o rozvojovou pomoc, eh, rozvoj venkova. My jsme se s tím dostatečně nezabývali a zanedbávali jsme tuto otázku především v rozvojových zemích. Já jsem toho názoru, že zemědělské trhy potřebují jasná pravidla a také mezinárodní ochranu, neboť zemědělství není žádná krátkodobá záležitost. Zemědělci potřebují jistotu při své výrobě a potřebují také jasná pravidla, jaké dodávky mají dodávat na trh, jak velké, jak vysoké a je třeba se tím opravdu intenzivně zabývat. Když se hovoří o světě agrárních zpráv, tak se říká, nemůžeme vyživit 10 miliard lidí. Musíme opravdu velmi šikovně zacházet se surovinami na celém světě a to se zatím neděje. Já si myslím, že to se musí dostat na mezinárodní pořad. Také téma spekulace, o tom už se hovořilo na G20, zmínil to pan Sarkozy. Tady do dochází k obrovskému narušování pravidel a my máme co dočinění se spekulacemi s potravinami a já si myslím, že i tady potřebujeme jasná mezinárodní pravidla. Potřebujeme také silnou politiku, která něco podnikne proti klimatickým změnám. To je opravdu veliké ohrožení pro úrodnost půdy eh, také v Africe. A to je věc, s kterou se musíme popasovat. Děkuji vám. Děkuji, Martine. A já tedy dám ještě jednou slovo panu profesoru Prodymu, který odpoví na všechny tyto otázky koordinátorů politických skupin a potom přejdeme k dalším žádostem o slovo. Děkuji. Vím, že musím zareagovat velmi rychle, tedy téměř telegraficky. To znamená, že ty dotazy asi shromáždím nebo se skupím do několika skupin. Jednak tady byly otázky, které se týkají toho, jak přistoupit k těm spekulacím. Musíme si to říct zcela otevřeně. Na politické a ekonomické úrovni se vztahy na mezinárodní scéně stále mění. Neexistuje nějaká, řekněme, suverénní mocnost, která by eh, mohla nějak vnutit ten, tu zprávu eh, věcí veřejných. A proto si myslím, že takto tu otázku spekulací nelze řešit. Proč? Nezbytným předpokladem totiž je chceme-li zavést tuto veřejnou zprávu, aby se k ní přidala drtivá většina států, nejlépe všechny. Ovšem v tomto okamžiku přetrvávají velice silné názorové rozpory. Na jedné straně tu máme třeba velice rozumné francouzské návrhy, ovšem pokud na tato řešení nepřestoupí všechny země, budou spíše kontraproduktivní. Jinými slovy, stojíme před opravdovým rozporem. Existují celosvětové trhy, ale na druhé straně existují státy, které si chtějí uchovat svou moc tak, aby mohly eh, a své pravomoci, tak, aby mohly chránit eh, své národní eh, výrobce a podniky. A v tomto ohledu v podstatě neexistuje řešení. Můžeme provést určité technické úpravy, ale nedospějeme k řešení. Podívejme se, k čemu došlo po krizi. V podstatě pět měsíců se neustále opakovalo, je třeba ten systém reformovat, zaznívaly krásné návrhy. Ovšem postupně jsme se zase vrátili k těm každodenním zaběhnutým zvyklostem. Ano, objevily se zajímavé technické náměty, e, zlepšení tra- transparentnosti, e, vzdělávání a podobně. Ovšem, pokud jde o deriváty, hedžové fondy, spekulace, no možná se tomu jenom začalo trochu jinak říkat. Ale z hlediska těch spekulací se nezměnilo vůbec nic. Spekulace fungují stále stejně jako před krizí. A my proto potřebujeme nějaký nadnárodní orgán anebo eh, dosažení dohody mezi všemi zeměmi. Jinak se o tom bude pořád jen mluvit, ale nic se nevyřeší. A toto konstatování samozřejmě lze aplikovat e, i na další otázky. Hovoří se o reformě mezinárodního měnového systému. Podívejme se na Spojené státy. Spojené státy v podstatě nemají zájem na urychlení této reformy, stejně tak ani Čína nebo Indie. Proč? protože za několik let tyto země získají mnohem více, než eh, co mají dnes. Jsme tedy ve fázi, kdy se musíme vrátit k nějakému celosvětovému řízení, jinak se prostě nic nezmění. Omlouvám se, jestli hovořím příliš eh, přímo a otevřeně, ale chci opravdu být vůči vám upřímný. Další skupina otázek se týká neudržitelnosti stávajícího modelu rozvoje. S tím souhlasím, že je neudržitelný. Hovořil jsem o problému plítvání v potravinovém řetězci. Týká se to i spotřebitelů. A v současnosti ten stávající systém umožňuje obrovské plítvání. Nevím, jestli nějaká zemědělská politika automaticky povede i ke změně chování, protože skutečně ty změny musí být mnohem hlubší. Toto je třeba neustále zdůrazňovat a je třeba si také uvědomit, že vlastně i ty naše eh, kroky mají své meze. Nyní bych se chtěl podívat na další otázku. Jak říkala paní Paulsen, neustále jenom vyrábíme a spotřebováváme. Neměli bychom se tady pokusit eh, trochu zbrzdit tuto neustálou výrobu. Myslím, že je jasné, že je třeba změnit eh, v podstatě i eh, způsob výživy a stravování. To je ale pochopitelně obtížné. Proto jsem tolik zdůrazňoval výzkum a vývoj. A když dovolíte, já bych eh, zde dal takovou drobnou radu, možná bych neměl. Ale v evropském výzkumu je třeba skutečně klást mnohem větší důraz na výzkum v zemědělství. Ten výzkum se dělí do různých kategorií, ovšem jedna kategorie stále zůstává trochu ve stínu, a to je právě zemědělství. Ale je třeba se výzkumem zabývat eh, i s přihlédnutím k tomu, jak chceme postupovat do budoucna. Podívejme se, kolik procent prostředků je věnováno na výzkum zemědělství. Ta čísla jsou velice výmluvná. Takže toto bych eh, chtěl doporučit více výzkumu v zemědělství. Nyní pokud jde o otázku eh, získávání nové půdy a uchvacování půdy, to je eh, jev, který souvisí s politickými rozhodnutími a v podstatě to překračuje čistě jen rozměry zemědělství. Když máte zemi, která má více než miliardu obyvatel, mám tady samozřejmě na mysli Čínu, nebo když máme třeba Indii, Myslím, že v Indii má být v roce 2050 1,7 miliardy obyvatel. A samozřejmě pro tuto zemi zabezpečení potravin prioritou je to opravdu věc, která dominuje jejich politikám. A ať už tu půdu budou pronajímat nebo nakupovat, eh, to je jedno. Je jasné, že se budou snažit eh, získat novou půdu. Je to celkem pochopitelné, protože jinak nebudou moci eh, zajistit dostatečnou Eh, dostatečné množství potravin. Je to tedy zcela v jejich zájmu. Pak tady jsou i otázky změny modelu rozvoje s ohledem na životní prostředí a podobně, ale taková je skutečnost. Eh, ve světě jsou eh, nebo je nevyužívaná půda a tyto země se jich to bude zmocní. To tež platí i pro vodu. A těmto jevům nemůžeme nějak zabránit je jasné, že vždy budou chudé země, eh, pro které bude zajímavé pronajmout část své půdy. Na druhé straně eh, Inda, Indie a Čína eh, tu půdu potřebují. Samozřejmě to se netýká jen Indie a Číny, ale i zemí Perského zálivu, které v podstatě s touto politikou začaly. Tyto země mají problémy s vodou, s náklady na produkci potravin, ale na druhou stranu mají dost finančních zdrojů. Ale to samozřejmě je třeba řešit v nějaké mnohem širší diskusy. Chci ještě jednou zdůraznit, že zatím ve světě neexistuje nějaká veřejná zpráva těchto otázek a z toho plynou všechny problémy. je to problém, eh, který už se vleče příliš dlouho. Je to typické i pro období eh, těchto historických změn. Děkuji panu Prodymu a nyní budou pokračovat další otázky. Samozřejmě ty odpovědi byly velice zajímavé a máme tady 14 žádostí o slovo. Musíme to nějak lépe zorganizovat. Víte, že v 11.30 či v 11.40 musíme ukončit, že musíme opustit sál Mark byla a potom další. Merci, Děkuji, pane předsedo. Je to skutečně pro nás velké potěšení, pane Prody, že jsme vás zde mohli uvítat. A když si vezmu co jste zde říkal, eh, a dám to do souvislosti s tím, o čem hovořil pan eh, Delor, v souvislosti s tím tankem eh, naše Evropa, pan Delor byl stejně jako by předsedou komise a pan Barnier, který je dnes komisařem a který byl také ministrem zemědělství, kde popisuje ty mechanismy, o kterých hovoříte, není skutečně tedy čas teď na to, abychom změnili své zaměření vy jste sám zde hovořil o dvou aspektech, že pokud budeme pokračovat v těchto politikách, jaké teď provádíme, dojde k nedostatku. Eh, může se to projevit tedy samozřejmě i v souvislosti s zvyšováním počtu obyvatel do roku 2050, že nám tedy chybí ta celosvětová zpráva. A proto bych chtěl položit otázku, zda bychom neměli zemědělství vymanit z mechanismu mezinárodního obchodu na úrovni planety Doha, tedy se nám zadrhlo, ale máme tady i celou řadu iniciativ od komise, eh, která nám předkládá návrhy bilaterálních obchodních dohod, které samozřejmě zahrnují také zemědělství a ty potraviny v podstatě tedy se dostávají do toho celosvětového oběhu Čili v podstatě neměli bychom skutečně to zemědělství z těchto bilaterálních dohod eh, nebo mezinárodních dohod rovněž vyjmout a podporovat regionální dohody na úrovni celosvětové. Pokud jde tedy o skutečně regionální, pouze regionální obchodování s potravinami, myslím teď samozřejmě i ve prospěch eh, méně rozvinutých zemí. Samozřejmě land grabbing, ano, to je velmi složitá věc, když hovoříte o celosvětové zprávě, na jaké úrovni to vidíte, na úrovni G20, kde samozřejmě hrozí, že tam budou zastoupeny jenom bohaté země, které budou hájit své zájmy, nebo zda máme tedy eh, svěřit poněkud demokratičtější úlohu OSN nebo uvažovat o nějaké jiné struktuře, která by případně mohla, a zde bych rád slyšel tedy vaše stanovisko, která by mohla ovlivňovat finanční celosvětové nástroje, myslím třeba na Světovou banku, samozřejmě na MMF, ale skutečně, aby tedy státy byly schopny zajistit prioritní potřeby obyvatel a to je tedy samozřejmě najíst se a dostat možnost přístupu k pitné vodě, čili dostatečná obživa a možnost přístupu k pitné vodě. To jsou tedy v podstatě otázky zajištění infrastruktur, zda bychom zde tedy neměli skutečně ve prospěch těch méně rozvinutých zemí podporovat investice do zemědělství, které zajišťuje skutečně bezprostřední obživu, které neslouží k obchodování, ale které prostě živí ty lidi, kteří eh, půdu obdělávají. Ano, děkuji. Marku, a teď dávám slovo dalšímu kolegovi. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane profesore, za vaše vystoupení. Já bych chtěl položit dvě otázky, které se týkají dvou různých aspektů. Prognozování je skutečně velmi obtížná věc. Vy jste byl předsedou Evropské komise v okamžiku, kdy končilo předcházející tisíciletí. V současné době tedy pracujeme s rozpočty, které byly vypracovány podle určitého programovacího kalendáře. A na světovém trhu se teď objevují velcí zákazníci, jako je Čína, Indie, a to jsou věci, které nebyly vůbec předjímány. Můžete teď retrospektivně nám vysvětlit, proč způsoby analýzy v těch letech 2000 až 2003 se vlastně zmílily, pokud jde o to, co jsme začali velmi výrazně pocitovat v letech 2004 až 5 a co pak vyústilo v potravinovou krizi v těch pozdějších letech 2006-2007. V Evropě máme tedy potravinový model, na který jsme hrdí, který je poměrně dosti složitý. Máme celou řadu norem, které zajišťují bezpečí pro spotřebitele způsobem, jaký není obvyklý jinde ve světě. Pokud je tedy o celosvětové potřeby potravin, myslíte si, že ten náš model vysoké tedy kvality norem bude skutečně udržitelný a že ho budeme moci šířit i jinde ve světě? Grazie, Mich- ano, děkuji, Micheli. A teď náš pan místopředseda. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Prody. Děkuji za vaše velmi zajímavé myšlenky. Říkal jste, že ztrácíme půdu pod nohama na celosvětové úrovni. A udělal jste tady určitý přehled příčin, které vedou k tomu, že se nám právě ta půda vytrácí i čistě prakticky je tady ovšem otázka ekonomického aspektu. V Itálii se celá řada pozemků dnes nevyužívá prostě proto, že na nich nemá kdo hospodařit, chybí zemědělci. A v důsledku toho má otázka zní následujícím způsobem. Naše společná zemědělská politika je skutečně dobrá? Jsme skutečně s to nějakým způsobem eh, čelit tomuto problému? Je to skutečný generační problém. E, ti starší pokračují ve své činnosti a nemají ale komu by předali štafetu. Takže v důsledku toho se neobdělává veškerá půda, která by se obdělávat mohla. A ta generační otázka se v podstatě nikdy nezdůrazňuje při tomto konstatování. Myslím si, že v tomto kontextu té diskusi o potřebě půdy je třeba se zabývat i tou generační otázkou. A dále, jak jste také říkal, bez pochyby dojde k nárůstu cen potravin na celosvětové, na mezinárodní úrovni. Já si tedy kladu otázku, zda ten první pilíř, naše společná zemědělská politika, je skutečně odpovědí, příhodnou odpovědí, protože se v podstatě platí těm, kdo jsou schopni vyrábět co nejvíce v těch nej eh, lepších podmínkách, to znamená v těch regionech, které mají nejlepší předpoklady. A teď ještě něco k tomu, co jste říkal o technologickém rozvoji. Na rozdíl od jiných odvětví v zemědělství jsme proti tomuto eh, výzkumu. Máme pocit, že ty techniky, které používali naši předchůdci, jsou dobré. V jiných oblastech se snažíme skutečně o nějaký vývoj, ale tady se snažíme v zemědělství spíše opírat o tradici a o to, co jsme dělali dříve. Teď pan Bové, místo předseda, a potom tedy náš další před, místo předseda Miskulesku. Ano, pane Prody, děkuji vám za to, že jste se mezi nás dostavil a opravdu jsem velmi ocenil vaše vystoupení. Měl bych dvě, tři poznámky, nebudu se vracet k tomu, co už zde říkali kolegové, ale měl bych tedy dvě, tři další poznámky dnes dopoledne. Hovořil jste před chvílí o otázce výživy, o tom, že je třeba lidi nakrmit, ale že je také třeba eh, určitou mezinárodní regulaci na této půdě to by se asi nemělo projednávat v G8 nebo v G20, ale na půdě OSN mě připadá dnes skutečně zásadní, že pokud chceme, aby skutečně existovala regulace, tak abychom nejprve tedy tato práva požadovali na půdě OSN. Máme určitá tedy práva týkající se výživy, ale to ještě nestačí. Dnes na mezinárodní úrovni musíme si uvědomit, že tady pan Dekuter například jako zpravodaj OSN jasně říkají, že je třeba eh, přiznat právo na potravinovou svrchovanost, aby země skutečně se mohly chránit proti tedy těm mezinárodním eh, subjektům, které se snaží vlastně u nich uchvátit eh, prostředky k výrobě eh, a produkci této obživy. Čili myslím si, že skutečně je třeba, aby se zde projevila jasná politická vůle na úrovni OSN, aby se přiznala tedy ta eh, suverenita, svrchovanost v oblasti potravinové. Pak je tady samozřejmě problém s produktivitou, který jste připomněl. Ten problém s produktivitou neexistuje ani v Evropě, ani ve Spojených státech, ale zejména v zemích jižní části světa. V těchto zemích dnes z mnoha důvodů v podstatě ty způsoby výroby nejsou ještě dostatečné a produktivita není dostatečná a proto je třeba tedy pomoci těmto zemím, aby se dále rozvíjely. A tady je skutečně, myslím si, na odpovědnosti OSN, aby tato organizace posílila eh, tuto složku. Třetí věc, která se týká výzkumu. Já samozřejmě chápu, když se mluví o výzkumu a jeho posilování, nicméně třeba si uvědomit, že to, co dnes potřebujeme, je skutečně zvýšit produktivitu v zemích Afriky nebo Jižní Ameriky a Asie a že zde je třeba zavést jednoduché technické postupy, aby z těch deseti mohli přejít na 50 metrických centů, aby se v podstatě skutečně s tím dalo lépe naložit s tím potenciálem, který mají k dispozici. To bych tedy chtěl připomenout na doplnění diskuse. Chtěl bych vám poděkovat za vaše vystoupení a chtěl bych říci, že e, výbor pro zemědělství bude dnes správně hlasovat. Doufám v to, abychom podpořili skutečně e, e SZP tak, aby se vyvíjela správným směrem. Ano, děkuji mnohokrát, Jose a pan Nikolesku a potom tedy ještě, myslím, byli další řečníci. Ano, pane profesore Prody, chtěl bych vám poděkovat za vaše velmi zajímavé vystoupení, které jste dnes přednesl. Chtěl bych se věnovat dvěma otázkám. Samozřejmě musíme hovořit o nedostatku potravin. To platí zejména pro chudé země. Nicméně tento eh, jev se nás vlastně dotýká více, než bychom si chtěli sami eh, přiznat. Eh, japonská státní banka udělala v podstatě velký takový přehled zemí, kterých se dotýká nestabilita cen. Vzali tam v potaz eh, výdaje domácností a vývoj tedy zemědělských cen, cen zemědělských produktů. A v podstatě minimálně čtyři země z těch 27 členů EU eh, mají skutečně zde velmi těžkou situaci, zejména Slovinsko, Řecko, Rumunsko a Bulharsko. A stejně tak Chorvatsko je v této situaci. Amarita Sen, který je nositelem Nobelovy ceny, řekl, že bychom neměli trpět hladem v budoucím století. Já si myslím ale, že už to neplatí. Nebude SZP nezdarem, pokud budeme nadále pokračovat v tomto nastoupeném rozpočtovém trendu. Pane Prody, vy jste se také zabýval otázkou využívání půdy. V mé zemi je obrovský potenciál půdní fond, který není využíván, ale nemáme sílu ani pracovní, eh, ani tedy morální, abychom na této půdě eh, byli schopni skutečně něco udělat. Je třeba zajistit lepší rovnováhu mezi východem a západem Evropy. Děkuji vám. Ano, děkuji kolegovi Nikoleskovi. A teď pan Sipuresky. Děkuji, Já bych chtěl poděkovat za otevřenost, s níž dnes hovoříte. Je to opravdu příhodné, protože eh, v těchto dnech hovoříme i o budoucnosti společné zemědělské politiky a o budoucnosti rozpočtu. A je to opravdu dobré, že tady slyšíme taková odvážná slova z úst profesora, který byl předsedou Evropské komise. Pane profesore, mohl byste Eh, nebo říkal byste to tež, kdybyste dnes předsedal Evropské eh, komisi? Myslím, že si dovedu představit vaši odpověď, protože pohybujeme se v politickém světě. Ale říkám to, protože mám pocit, že eh, v politice nám chybí nějaká vize. Takže diskutujeme o tom, jestli zvýšit rozpočet o 0,1% nebo ne. Je to skutečně tak důležitý, důležitá věc. Já vím, že vy, když jste eh, odcházel, tak tam se hovořilo o číslech zvýšení 1,24%, pak se to eh, snížilo na 1% každý rok. Nicméně, co mě trochu chybělo eh, ve vašem příspěvku, bylo větší soustředění na otázku produktivity a příjmů. Jak je možné, že zemědělci tak tvrdě pracují a přitom eh, žijí na tak nízké eh, příjmové úrovni, srovnáli se to s jinými skupinami? Já vím, že už máme za sebou dobu levných potravin a pokud jsou potraviny příliš levné, tak si jich lidé neváží. Je tedy třeba úplně změnit mentalitu lidí v bohatším světě, toho, jak se dívají na zabezpečení potravin a veřejné statky. Také jste, myslím, nedostatečně široce hovořil o otázce potravin v souvislosti se zdravím. Myslím, že nyní je na čase, abychom od společné zemědělské politiky přešli spíše ke strategii eh, nakrmit svět. A tady souhlasím s tím, co jste říkal se, mm, se, s veřejnou zprávou. Nevím, jestli by to mělo být úkolem G8, G20 nebo OSN, ale nějakou regulaci zemědělství potřebujeme. V důsledku finanční krize jsme zřídili regulační orgány pro finanční trhy a nebáli jsme se toho. A proč se tedy bojíme zasáhnout i do trhu se zemědělskými výrobky, který tolik eh, závisí na klimatických podmínkách? Nestačí tady změnit jen několik parametrů nebo Eh, technik, že zemědělství do značné míry závisí na vnějších eh, faktorech, takže nebojíme se dozoru a monitorování. A v neposlední řadě bych řekl, že eh, musíme skutečně se více soustředit na vědecký výzkum. Hodně se tady hovoří o inovacích kterým dostatečně nerozumíme. Nedostatečně se hovoří o vědeckém výzkumu v potravinářství a v zemědělství. A také bych ještě vyjádřil přání, aby to, co jste tady říkal, bylo přístupem i všech politiků ve světě. Děkuji. Eh, ano, děkuji. Skutečně to všechno přišlo v pravý čas. Ostatně za Prodyho komise eh, vznikla tedy reforma eh, SZP. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vítám pana Prodyho. Pane Prody, vy jste nám tady před sebou rozprostřel celou paletu úvah já si myslím, že je velice dobré, když si každý z nás sám pro sebe, ale ještě ve svém výboru z toho vezme to, co je potřebné. Mám konkrétní otázku. Pane Prody, hodně jste se zabýval mezinárodním obchodem a globalizací. Hovořil jste o tom podrobně právem a hovořilo se také o vyjednávání v Doha. Doha to je takové slabé vyjednávání, zatím to nevede vede k pořádnému cíli. Vyjednává Evropská unie aktuální dohody eh, bilaterálního charakteru. To je také ten důvod, proč eh, se tak děje. Co říkáte této otázce? Osobně já mám s těmito bilaterálními obchodními dohodami velký problém budeme mít potom jednotlivé dohody s jednotlivými zeměmi, které budou řešit jednotlivé problémy, anebo je také řešit nebudou. A ale myslíme na celek. Vy jste eh, hovořil o tom celku ve všech vašich eh, úvahách a já si myslím, že to ztrácíme teďka ze zřetele. Děkuji, Elizabeth. Pan McInnes. No. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane profesore. Hovořil jste, myslím, ve své prezentaci dvakrát o otázce morální povinnosti. Můžete to trochu rozvést? Myslím, že by bylo dobré, kdybychom o tom v našich rozpravách hovořili častěji. Už se o tom hovoří v souvislosti s bankovnictvím a určitě by se o tom mělo hovořit i v souvislosti s přístupem k potravinám. Ale jak tuto morálku můžeme převést do regulace tohoto odvětví? To je opravdu velká otázka. Má druhá poznámka se týká výzkumu a vývoje. Myslím, že je třeba říci jasně, že jsou různé způsoby financování výzkumu. Myslím si, že země v podstatě zastavily veřejné financování eh, výzkumu v zemědělství a my bychom měli tedy znovu obnovit veřejné financování tak, aby to bylo skutečně přístupné i veřejnosti a aby se to nespoléhalo pouze na investice soukromých podniků. Jsem ráda, že se začíná eh, tato otázka řešit. Další bod, který považuji za důležitý, je následující. Je jasné, že eh, bohatí nebudou mít nikdy hlad, ale tady stojíme před opravdovým dilematem. Kdybychom kdybychom trpěli hladem a trpěli hladem e, i naše děti, tak bychom třeba zautočili na jiné, abychom mohli nakrmit své děti. A já se skutečně bojím, že, že jednou vypukne válka kvůli dostupnosti potravin a vody. A je tedy v našem vlastním zájmu, abychom se pokusili vytvořit ve světě rovnováhu a abychom právo na potraviny, na zabezpečení potravin e, začali stavět mnohem výše. Já se obávám, že se na to zapomíná, ale může to být velice nebezpečné. A na závěr myslím, že je třeba hovořit velice otevřeně, pokud jde o uchvacování půdy. Eh, my v podstatě tím, že dovážíme potraviny, tak vlastně vyžadujeme, aby v těch mimoevropských zemích se na potraviny vyčlenovalo více a více půdy. A proto je to třeba řešit na celosvětové otáz, eh, úrovni. Uh, Myslíme, že ale zatím ta řešení nejsou příliš zjevná. Děkuji. E Děkuji. Pane Agno, pane Prody, vy jste hovořil o několika zemích, které eh, vlastně zakázaly vývoz potravin. Stavěla jste se k tomu trochu skepticky ale eh, já bych řekl, že zodpovědností každé vlády je zajistit, aby jeho lid měl co jíst. A proto třeba zakážou vývoz potravin, aby se nedostali do situace, kdy vlastně lidé nemají dost potravin, což by mohlo vést k anarchii. Takže já myslím, že je třeba, aby eh, v té zemi vlastně byl dostatek potravin a dokud to tak nebude, hrozí spekulace. Chtěl bych podpořit to, co říkal James Nicholson. Mám pocit, že vy jste se pak trochu vyhnul odpovědi. Myslím, že tady nebylo zmíněno jasné eh, řešení na jednu z otázek, na kterou jste poukázal. Jedná se vlastně o používání eh, geneticky upravených plodin. Často se nám na tuto otázku nedostává zásadních odpověď. Já myslím, že vy možná o tom nechcete hovořit proto, že pan Jose Bové, zelený muž tohoto parlamentu, sedí vedle vás. Možná se bojíte, že kdybyste se zadastal těch geneticky modifikovaných organizací, že by jaksi po vás vystartoval, ale nemusíte se ho bát, on je menší než vy. A pak je tady ještě taky pan um, Hausling, který hovořil o plítvání, ale nehovořil o řešení. A já eh, skutečně tady řešení vidím, takže já mu odpovím. Řada takového plítvání by se mohlo využít vlastně k krmení eh, prasat eh, které vždy byly krmeny zbytky, ale dnes to neumožňují některé evropské právní předpisy, ale já myslím, že by se toto mělo změnit. Martin, jak už známe z dřívějška, nemá rád dovoz soji. Mohli bychom dovážet méně soji, kdybychom přestali vyhazovat tolik vlastně vedlejších úlovků ryb zpět do moře. Vždyť je to takový, tak významný zdroj bílkovin i pro naše zvířata. A dále Kdybychom eh, vlastně využili třeba i zbytky z masného průmyslu, zase bychom to mohli využít ke krmení eh, prasat, drůbeže a podobně. Jenom bychom museli z tohoto procesu vyloučit přežvíkavce. Takže já tady vidím cesty ke konstruktivním změnám. Děkuji. Grazie, Agno. Adesso l'onorevole poi l'onorevole... Ano, děkuji. Děkuji za velice zajímavou přednášku a za, va, za vaše závěry. Hodně otázek, které jsem chtěl položit, položili iž moji kolegové a vy jste na ně v podstatě odpověděl. To hovoří o vaší odborné kvalifikaci, ale zbylo nám tady ještě několik témat. Bylo řečeno, že musíme eh, se vyhýbat a musíme působit preventivně proti výkyvům cenám, cen na trhu. V minulém století se často kritizovalo, že naše subvencované exporty kazí eh, ceny na světových trzích. To byl velký úspěch evropské zemědělské politiky a sice v tom teď v podstatě už nedochází k žádným subvencím v oblasti exportu, což má také za následek, to je jednoduchá matematická trojčlenka, že tedy ceny na světových trzích za zemědělské produkty stoupají a budou i nadále stoupat nezávisle na volatilitě, kterou si nepřejeme. Moje otázka je možná trošku naivní. Pokud jsem pochopil tržní hospodářství správně, tak musíme ty stoupající ceny brát jakožto pozbuzující faktor pro výrobu tento eh, vývoj stoupající ceny musíme využít v rozvojových zemích, musíme tam etablovat přizpůsobené zemětřesení, anebo jinak řečeno, evropská agrární politika pravděpodobně nesplnila část svých úkolů tím, že odbourala část subvencí a v rozvojových zemích také neudělala nic pro to, aby se rozvojové země mohly rozvíjet protože zatím nemají za žádné své vlastní udržitelné zemědělství. Ano, děkuji. A teď dávám slovo panu Prodymu a potom pan Vasilevský. Ano, děkuji. Děkuji, Romano. Jedno malé upřesnění, pokud jde o problém, který je určitým doplňkem k tomu, co zde doposud zaznělo. Myslím na přizpůsobování klimatickým změnám určité, tedy změny, pokud jde o e, tvorbu krajiny, pokud chceme tedy čelit tomuto problému. Myslím na následující otázky. Jsou zde země, kde srážky jsou stále intenzivnější, takže je třeba Eh, krajinu uspůsobit tomu, aby voda co nejvíce se udržela tam, kde skutečně na půdu dopadá, aby se opět obnovily zásoby podzemní vody. To je hmm. nesmírně hmm. důležité. Myslím si, že zde tedy bychom mohli některé věci lépe propojit. Měli bychom tedy být velmi Bedlivý, pokud jde o to, jakým způsobem budeme krajinu modelovat. Víme, že máme k dispozici třeba satelitní pozorovací systémy a že bychom na základě toho, jaké výsledky nám přinášejí, mohli lépe provádět diagnózu současné situace a tím pádem také lépe využívat půdu pro produkci potravin. Musíme si tedy uvědomit, že bychom měli bojovat proti postupu pouští. Je tady samozřejmě ta otázka vlastně záborů půdy, ale je tady také otázka toho, že eh, půdu ztrácíme v důsledku tedy postupu pouští, které získávají stále navrh v některých oblastech a proto je celá řada lidí nucená opouštět tedy z důvodu hladomoru eh, oblasti, ve kterých dříve žili a eh, vydávat se jinam. Potřebujeme tedy nějaké evropské infrastruktury, které by byly schopny s těmito věcmi opravdu rozumně nakládat, protože je to velmi zajímavá oblast. Víte, že máme 10 tisíc kilometrů čtverečních znečištěné půdy v Itálii. A tato půda by mohla být znečištění zbavena. Například za použití právě energetických plodin. A tak postupně by se tato půda mohla očistit, aby mohla být dále používána zase pro produkci potravin. Ano, děkuji mnohokrát, Vitorio A teď pan Bačevovský a pak pan Morbe. Przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Před sedmi lety jste se nám zapsal do paměti, když jste za sebou zanechal ambiciozní eh, projekt finančních výhledů na úrovni 1,24 HDP. Už o tom hovořil pan Sikiersky a je skutečně hanebné, že došlo k pokrácení toho rozpočtu, protože kdyby to k tomu nedošlo, mohli jsme učinit mnohem více pro zabezpečení potravin. Dnes ve společné zemědělské politice máme dvě skupiny politiků. Jedni říkají, že je třeba omezit výdaje do této politiky a jedni říkají, že bychom je měli ponechat na stávající úrovni. Také zaznívají hlasy, eh, ale málo, eh, které se týkají navýšení výdajů, ale já si myslím, že by ty výdaje opravdu měly být navýšeny, protože bez toho navýšení se nám nepodaří něčeho dosáhnout. Vždyť před námi stojí tolik nových úkolů. V roce 2000 7 před potravinovou krizí, před eh, zdražením ceny potravin, přes všemi těmi dramatickými předpověďmi, že je třeba zvýšit produkci potravin eh, o 50 tak eh, tehdy jsme tedy vytvářeli rozpočet za okolností, kdy jsme mysleli, že budeme muset omezit eh, výrobu, ale my ji teď musíme navýšit. Pokud jde o zemědělskou půdu, je to velká problematika eh, nových eh, zemí. Pan Prody o tom hovořil v Itálii, kde vlastně zemědělec dostává 300 euro na jeden hektar. Ale co zemědělci v nových zemích, kde ty zemědělci dostávají jenom 100 euro? A potom samozřejmě dochází k tomu, že oni opouštějí zemědělství, opouštějí zemědělskou půdu a to k něčemu nevede. Proto je třeba eh, skutečně navýšit výdaje a z toho plyne má výzva. Měli bychom opravdu apelovat na změnu politického klimatu, tak eh, aby dotace a platby byly rovnoměrně přidělovány i do nových zemí. Jinak v těchto zemích vymizí zemědělství, pokud ten model nebude spravedlivý. Ještě jednou, pane Prody, děkuji za ten rozpočet, který jste tehdy předkládal a prosazoval. Byl bych rád, kdybychom se k tomu vašemu přístupu vrátili. E děkuji panu místopředsedovi a Tady v Evropském parlamentu jsme všichni voleni politici, kteří mají zastupovat evropské národy. Říkám to proto, pane Prody, že nechci, abyste odsud odjížděl s dojmem, že evropské národy souhlasí s myšlenkou nějaké cel- zprávy na celosvětové úrovni. Miliony a miliony Evropanů e, jsou zděšeni takovouto myšlenkou. Je to pro ně nepřijatelné, protože to je nedemokratické. Miliony Evropanů si myslí, že je velmi špatný nápad brát e, vlastně národům další pravomoci a stále více zvyšovat tu propast mezi lidmi a těmi, co e, přijímají rozhodnutí. Ta propast už je dnes tak dost veliká. Není možné, aby prostě o lidech rozhodovala hrstka nikým nevolených lidí, kteří nikomu e, neodpovídají. Jsou to jenom byrokrati, úředníci, kteří jednají zcela netransparentně. Pane Prody, zeptala bych se, zda vy a váš eh, think tank jste zvažovali i o zcela opačné možnosti a sice, že by se vlastně ta pravomoc eh, pro o rozhodování o, o, o lidech vrátila právě do rukou lidí a jejich eh, komunit. A to i v otázce tak důležité, jako, jako jsou potraviny. Uvažoval jste o tom, že místo další globalizace a koncentrace moci bychom se měli vrátit spíše řekněme, k lokalizaci a decentralizaci moci, k tomu, že bychom tu moc vrátili do rukou lidí. Eh, hovořila se tady otázka, eh, otázce potravinové samostatnosti, mm, diskutuje se o tom na půdě OSN, o tom, že mm, právo na potraviny by mělo být jedno z lidských práv. Pan Bové tady hovořil o otázce kontroly nad půdou ale to také znamená, že místní komunity, místní společenství by sami měly mít možnost rozhodovat, co chtějí vyrábět, jak to chtějí vyrábět, jak to chtějí prodat. A spotřebitelé, jednotlivci by měli mít právo e, na zdravé potraviny, ne na jakékoliv potraviny, ale na zdravé potraviny. A ty nejzdravější potraviny jsou ty, co se vlastně e, mm, vyrábějí na místní úrovni, čerstvé místní potraviny. Takže, pane Prody, co kdyby jste se zabývali také myšlenkou toho, že lidé sami by rozhodovali o výrobě potravin a že bychom se přestali snažit ukončit demokracii zavedením jakési celosvětové zprávy. Děkuji. Děkuji, paní Morve. Silvestry? Sergio, máš slovo na závěr. Děkuji. Děkuji také panu profesorovi Prodymu za jeho přítomnost a za to, že se zabýval problémem, které jsou, který je pro nás opravdu velice rozhodující. Děkuji také za to, že jsme skutečně měli tuto možnost vyslechnout si tyto názory ve správnou dobu. My se zabýváme těmito otázkami v době, kdy činíme v našem výboru opravdu důležitá rozhodnutí a to, co jste nám dneska tady přednesl, to je pro nás dalším podnětem. Za to opravdu děkuji. Ještě další dva body, které bych chtěl zmínit. Zmínil jste otázku půdy. A máte pravdu. Skutečně je nezbytné, že dojde k určitému narušování protože půda bude skupována zeměmi, které mají hmm. eh, silný růst a jiné země ty jsou zase naopak velice chudé. Další eh, důležitý aspekt je také klimatická změna, kterým, s kterou musíme počítat. Jedná se dále ještě o to, že půda je v podstatě eh, skupována těmi, kteří nemají se zemědělstvím nic dočinění. To je fenomén poslední doby, který se ještě zostřil. Existují zemědělské podniky, které v podstatě stroskotaly a pak také existují podniky, které pár dní před svým bankrotem skoupili tuto půdu a dá se to opravdu velice těžko kontrolovat. Velice dobře víte, že malá obec, která má k dispozici velké plochy, u nás tomu tak je, tam vždycky není možnost přesně zkontrolovat, co se na té půdě děje. To je opravdu extenzivní obhospodářování a to je veliké nebezpečí. Mnohé z těchto podniků mají opravdu eh, pěstování ovoce, které má vysokou kvalitu, které dodávali a najednou se přestává toto ovoce pěstovat. A to jsou opravdu velmi důležité úvahy, které se zmiňoval v souvislosti s plochami. A nyní k výživě. Souhlasím s tím, když říkáte, že se musíme vypořádat eh, také s výzkumem, že se musíme pokusit vytvořit perspektivy pro tyto úvahy. Pokud jde o plítvání potravinami, tam se hovořilo také o zajímavých věcech. V západních zemích v podstatě 20 agrárních výrobků se vyhazuje. Pane profesore, vy to víte lépe než já. Těchto 20% by mohlo v podstatě vyřešit problém těch miliard lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby a nemají ani tu minimální výživu. Takže výživová bezpečnost to je otázka, která je důležitá a musí se proskoumat i z tohoto hlediska. Pokud jde o mladé lidi v zemědělství, já si myslím, že musí převzít velice důležitou roli. Jsou zde nové zdroje, nové možnosti, nové přístupy, se kterými mohou přijít je třeba se vypořádat s novými požadavky na toto povolání a já si myslím, že je třeba se pokusit, aby mladí lidé našli své první pracovní místo, ale to je nedostačující. Musí se také dostat eh, do zemědělství a to je třeba podpořit a doprovázet příslušnými opatřeními a investicemi. To by opravdu přineslo velkou výhodu pro toto odvětví. Děkuji vám, pane profesore, za vaši otevřenost a kvalifikovaná vyjádření. Děkuji. Dostali jsme se v podstatě na konec naší dnešní schůze. Chtěl bych poděkovat velice srdečně všem, kteří přispěli do diskuze v našem výboru. Romano, tobě děkuji za to, že jsi k nám zavítal a za tvé opravdu podrobné úvahy, které jsi zde přednesl. Ale také určité citlivé body, které jste zmínil. To je věc, které si velice ceníme v našem výboru. A teď máš tolik času, kolik potřebuješ, abys mohl reagovat na eh, všechny otázky, které byly vzneseny. Děkuji. Eh, Já jsem opravdu s velikou pozorností sledoval různá stanoviska, která zde byla přednesena. A také eh, se tady obráží ta určitá citlivá místa, která musíme zohlednit. První problém zemědělství v mezinárodním obchodě. To jsou velice zajímavá stanoviska, která jsou k tomu zaujata. Paní Morvaj tady provokativně vznesla několik otázek. Hovořila o celosvětové vládě, která v podstatě nemůže fungovat. Hovořila o lokální úrovni, kam by se měla ta rozhodovací moc vrátit. Teoreticky je to perfektní, jakožto určitá výpověď. Tato hospodářská moc by měla být předána úřadům na místě. To by ale znamenalo potom, že by ceny radikálně vstouply, neboť bez celosvětové organizace by tady neexistovala vůbec žádná možnost kontrolovat toto zboží. Pak tady máte také různé druhy půd, různé klimatické podmínky a to je všechno, co je třeba zohlednit. To vůbec nejde na lokální úrovni realizovat a je třeba tuto skutečnost zohlednit. Samozřejmě místní podmínky zohledňujeme a také zvýhodňujeme lokální prodej na trhu, ale samozásobení a oddělení lokálních trhů, to by skutečně vedlo k tomu, že by ceny vylétly rychle do výše a to je něco, co by bylo nadále neúnosné. Tím se chci zmínit o dalším tématu, které tady přednesli mnozí Hovořilo se tady o mezinárodních mechanismech, které se pokoušejí někteří opouštět a najít v podstatě priority pro regionální a lokální trhy a tak dále a tak dále. Ale jak už jsem řekl, to by vedlo k fatálním rozhodnutím. Vedlo by nás to do určité pasti, kdybychom se rozhodli udržet trh na lokální úrovni. Pak by tady samozřejmě měly být určité kontrolní možnosti, ale ty tady jsou, ale vedlo by to také k narušení cen. I ty bilaterální dohody k tomu vedou, alespoň podle mých zkušeností. A to je určitě něco, co by bylo také nezbytné kdybychom se v Doha nemohli dohodnout. Ti, kteří se neúčastní, tak pro ně je to docela určitá výhoda, ta všeobecná dohoda. Já si myslím, že tento problém o kterém jste se tady zmiňovali, je problém, kdy si musíme položit otázku, kdo se tím má zabývat v OSN. Třeba v současné situaci si myslím, Tady budu velice poctivý. Musím říci, že jsme od toho velice daleko a ani nejsme schopni skutečně tuto problematiku převzít. G20, to je určitý kompromis mezi globalizací OSN a ta omezená skupina G8, to by mělo být určité přiměřené grémium, které by se mohlo všeobecně zabývat eh, těmito otázkami a najít také příslušné technické řešení. Co se ale děje? U G20 tam není žádná dohoda. A eh, odpovídající struktury tady v podstatě ani nejsou stálý sekretariát a podobně. Tam nejsme schopni tento problém vůbec trávit a najít příslušné východisko. To znamená, že se nacházíme ve fázi předběžných rozhodnutí. A to vede k mimořádným potížím. Musím říci, že takové nejpřijatelnější místo je v podstatě organizace VTO. Ta je schopná něco vyřešit ale teď se nemohou nějak také dohodnout. Máme grémium, abychom hovořili o těchto problémech, máme to ve VTO, máme to také v OSN, máme tady všechna zastoupení, tady také slyšíme hlasy rozvojových zemí, zemí silně rozvinutých, ale máme tady samozřejmě i ten problém, že tady nedochází absolutně k žádné dohodě. Otevřeně řečeno, spolehlivou prognózu do budoucna tady nemohu předložit. O této otázce se tady zmiňovali mnozí. Měli jsme předpokládat ten eh, boom v Číně, v Indii. Ano, skutečně pak by ta nabídka byla mnohem flexibilnější. Nemyslelo se na to. Nemyslelo se na to, že příjmy budou stoupat. To se podcenilo. Podcenily se také problémy s přechodem na proteiny. To eh, v našich prognózách bylo skutečně podceněno. A to potom vedlo k té dodatečné poptávce. Já si myslím, že úkol, který se týká řešení problematiky půdy a ploch, že je to opravdu oprávněná záležitost. V dobách velkého hladu se využívaly tyto plochy, kde dříve byly například eh, lesy, takže eh, se využívaly pro pěstování, ale nyní se v podstatě z těchto ploch stávají pomalu opět lesy. To by nebylo až zas tak strašné, Kdybychom se ale pokoušeli dát tyto plochy k dispozici pro pěstování eh, plodin, které jsou důležité pro paliva, ale my přece potřebujeme také eh, plodiny, které se budou používat pro výrobu potravin. Musíme tady také hovořit o otázce veřejných statků a plateb ale to nemůže být žádný takový výnosný eh, příjem z těchto okrajových ploch. Eh, z ploch, které jsou méně výnosné a okrajové. Já si myslím, že je s tím spojena další otázka, která zde byla také položena. Jak bychom mohli opakovaně tyto plochy využívat? Plochy, které byly v minulosti opravdu, abych tak řekl, vykořišťovány. Musíme tady uvažovat i o jiném využití nežli o zemědělském. Musíme také očistit z ekologických důvodů tyto kontaminované plochy. A proto potřebujeme vývoj, který se musí lišit od toho, co jsme doposud mohli pozorovat a vyvozovat. Teď máme nadměrnou urbanizaci a uvidíme, že do poloviny století se urbanizace ještě zvýší a dvě třetiny obyvatelstva budou žít ve městech. To je také důvod, proč musíme lépe plánovat. Pan Bové řekl. že je tady problém produktivity a je to spíše problém chudých zemí nežli bohatých zemí, ale i bohaté země mají problémy s produktivitou. To nemá nic společného s geneticky pozměněnými organismy, ale také s využíváním půdy a s otázkou zdraví zvířat, s otázkou, která se spojuje také s technickými záležitostmi. To je opravdu značný eh, vývoj, eh, který který eh, pokračuje ze 60. a 80. let. Pak to na chviličku přestalo, ale paralelně probíhal intenzivní vývoj v zemědělství, který se zastavil. A to je také eh, závažný problém pro chudé země, protože tady se jedná především o problém rozšiřování inovací. Inovace se týkají eh, stejnou měrou i zemí s vysoce rozvinutými standardy a nyní tedy bezpečnost eh, potravin eh, v jednotlivých zemích a zásobování potravinami. Jestliže se podíváme například na pobřeží slonoviny, suverenita znamená také soběstačnost. A v takovýchto zemích tam se Eh, hovoří o politických právech a o tom hovořil pan Bové. A je to velice důležitý problém. Tady se jedná o lidská práva, o soběstačnost v zásobování. Ano, nemám žádné námitky proti tomu, co tady bylo řečeno. Problém, který zmínil pan Nikolesku a pan Sikiersky, tam se jednalo především o nové členské země v Evropské unie. Tady se jedná o otázku rovného postavení a o otázku pobídek. Určitě to znáte, že se ve vaší práci často jedná o toto vyrovnání a to je také často odpověď na otázky, které zde zmínil pan Nikolesku. To znamená, když se pokoušíme dospět k určitému sladění, pak to samozřejmě je i v zájmu jednotlivých zemí aby měli silné zemědělství v takových zemích, jako je Rumunsko a Bulharsko ale samozřejmě všichni víme, že je to také spojeno s něčím jiným. A to je poslední otázka, kterou mi položil pan Silvestris. Je to spojeno také s politikou, eh, která se má zabývat mladými lidmi v zemědělství. Stárnutí pokračuje se všemi svými důsledky Nemůžeme mít žádné moderní zemědělství bez zapojení mladých lidí a bez inovací. A podle mého názoru musíme vytvořit specifické pobídky pro rodiny, mladé lidi, aby zakládali rodiny, já si myslím, že tady nemáme dostatečné pobídky. Musí to být zcela specifické pobídky, které budou nabízeny, aby Eh, našli mladí lidé zaměstnání v zemědělství, protože to zemědělství opravdu vyžaduje. Často tomu tak není, ale často je třeba říci, že je nutno podporovat návrat mladých lidí do zemědělství. Je třeba říci, že tito lidé mají vyso, velmi často uh, vysoké standardy, pokud jde o jejich technické znalosti a jsou vzdělaní. Pan Siekersky se mě ptal, zda bych eh, říkal to tež, kdybych byl předsedou komise. Eh, já si myslím, že ano, to je také spojeno s navýšením rozpočtu a ta zkušeno, skutečnost, že by Evropská unie měla být nyní posílena, že je třeba nastolit opětovně rovnováhu v oblasti hospodářské situace mezi jednotlivými zeměmi, ale také celosvětově. Já si myslím, že to jsou otázky, které jsme si kladli i v minulosti, klademe si je nyní a budeme si je klást i v budoucnosti. To neznamená, že by nyní rozpočet třeba v Kalifornii byl lepší nežli v Řecku. Tady se musíme skutečně pokusit provést konkrétní hospodářskou analýzu. Je to úplně jiný systém, jsou zde jiné formy dialogu na celosvětové úrovni. Tady se jedná také o otázku evropské moci a proto musíme mít k dispozici odpovídající rozpočet. To je samozřejmě otázka vlády a budeme si muset tuto otázku klást i v budoucnu. Jinak ztratíme schopnost rozhodovat na celosvětové úrovni. Pak tady byla ještě položena další otázka a dovolte mi, abych to trošku provokativně tady řekl. Řekl mi to jeden čínský student na návštěvě evropských institucí. On mi řekl, pane profesore, vysvětlete mi, Evropa, je to laboratoř nebo muzeum? Já jsem slyšel tuto otázku ve škole Business School v Šanghaji a Přivedlo mě to k přemýšlení, neboť tento způsob nahlížení změšku je v podstatě způsob nahlížení na orgán, který je trochu unavený. Samozřejmě, že tady máme velké zkušenosti, eh, provedli jsme celou řadu velkých inovací i celosvětově, pak se změnil celý ten koncept oproti minulosti ale musíme si dát pozor, abychom se nestali muzeem. Musíme mít odvahu k inovacím. Abych se vrátil k našim problémům, já si myslím, že se musíme mnohem více snažit o to, aby jednání v Doha pokročily. To je skutečně gremium, kde jsou zastoupeny veškeré Eh, orgány, jak politické, tak ekonomické a všechny země, lepší grémium k diskuzi o těchto otázkách si nedokážu představit. Dostávám se ke konci, ještě jednou se omlouvám. Tady byla položena také otázka týkající se výzkumu. A otázka zda je třeba udělat něco i ze strany veřejnosti. Určitě eh, jsou tady určité oblasti výzkumu, které jsou velmi inovativní a tady je třeba v oblastech biologie a medicíny se snažit i ze strany veřejnosti. Tady je třeba také spolufinancovat eh, soukromé rozpočty. Hovořilo se tady také o scizování půdy, o tom rozprodeji té půdy a to už opakuji. Tady se jedná o to, že některé země se musí pokusit vyživit i rostoucí počet obyvatelstva. A pokud tedy nebudeme mít bezpečnost pro všechny země, tak bohužel tento jev nevymítíme. Ani v budoucnu, naopak se bude dále vyvíjet. Podporuji zcela návrhy, které zde byly předloženy s ohledem na plítvání. Mimo jiné jsem toho názoru, že těch 20%, eh, které tady byly zmiňovány, ty se podle mého názoru eh, nepodobají pravdě. Já si myslím, že je to více než 20%. Je to opravdu veliké rozpětí, kde můžeme mnohé ještě proti tomu podniknout. Pan Já zmínil otázku subvencí a otázku exportu a souvislost se vzestupem cen. Já si myslím, že když se teď budeme pokoušet mít příliš vysoké podpory exportu nebo spekulovat s omezením, tak to bude mít spíše negativní nežli pozitivní důsledky. Boj proti erozi půdy, mm-hmm. proti zhoršování kvality. To se dostáváme opět k otázce, co jsou to veřejné statky. A to všechno musí být odpovídajícím způsobem financováno. Nemůžeme převzít tyto náklady místo zemědělství, náklady, které je třeba financovat jiným způsobem. To je něco, co opravdu závažně padá na miskuvách. V subsahaře máme také tyto problémy. To je opravdu veliký problém. Problémy se vyvíjejí takovou rychlostí, o které bychom to vůbec nepředpokládali. To byly mé odpovědi. Velice dobře vím, že byste mi mohli říci. že máme příliš nízký rozpočet, jak řekli pan Sikersky, a proto je obtížné docílit velkých pokroků, ale máme možnost využít tento rozpočet eh, co možná nejlépe, všechny ty prostředky, které máme k dispozici. Chtěl bych uzavřít své vystoupení jednou poznámkou. Když vidíme, jak obtížně se dostáváme ku předu v jednáních v Doha, tak má Evropa oproti jiným částem světa na základě toho, že tady je určitá, abych eh, tak řekl, laboratoř, eh, která disponuje velkými zkušenostmi, a má opravdu velice silný mangát a angažuje se opravdu velice silně a snaží se dospět k výsledku i za určitých obětí, které jsou nutné, abychom dlouhodobě mohli dosáhnout smysluplného výsledku. Bez této zprostředkovatelské práce jurisdikce, bude pokračovat problém se scizováním země, omezením exportu v krizových dobách a to se potom stane faktorem, který eh, v podstatě eh, nebude faktory, jemuž bychom mohli čelit. To jsou škodlivé, dramatické dopady a ty můžeme zvládnout jenom tehdy, jestliže uzavřeme dohodu na celosvětové úrovni. Evropský přínos k takovéto dohodě je v této otázce rozhodující. Děkuji vám za pozornost. Děkuji ještě jednou, pane Prody, děkuji všem, dámy a pánové. Uvidíme se ve 14 hodin při hlasování. Tímto končím dopolední schůzi.